Tím končí tento bod eh, na programu a další na pořadu jednání je prohlášení komise. A já dám hned slovo panu komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise s velkým znepokojením eh, zaznamenala zprávu o utonutí velkého počtu migrantů na libýském pobřeží. Tito migranti směřovali do Evropy. Podle určitých strojů jich bylo 270, 257. Většina z nich údajně zmizela, je pohřešována. Komise by chtěla vyjádřit soustrast obětem této lidské tragédie a chceme také říct, že nás to skutečně trápí, stále neznáme příčiny. Odpovědnost musí být především na zločineckých organizacích, které operují na libijském, pobřeží a kteří organizují tento vražedný obchod a obohacují se na úkor lidského utrpení. Komise se domnívá, že je skutečně nepřijatelné to, že tento jev se v průběhu posledních let neustále zvyšuje. Všichni se musí vynasnažit, aby toto ustalo. Libie hraje v tomto ohledu také důležitou roli. Libie se musí zavázat k tomu, že bude účinněně bojovat proti obchodu s lidmi, který probíhá na jejím území. Pokud jde o prevenci utajených výjezdů z Libie a pokud jde o záchrany lodí na moři, lodí, které jsou ve špatné situaci a také pokud jde o mezinárodní ochranu pro migranty, kteří ji potřebují, v souladu s jejími závazky a také s panafrickou úmluvou z roku 1979 o ochraně uprchlíků, kterou Libie podepsala. V posledních letech Evropská komise několikrát žádala libýské úřady, aby se zhostili své odpovědnosti a aby zavedli účinná opatření ve spolupráci s Evropskou unii a členskými státy. Nabídli jsme zvýšenou finanční pomoc pro Líbii, ale je jasné, že libýské úřady musí tuto pomoc využít, aby vylepšili své úsilí v oblasti boje proti obchodování s lidmi na tomto území, aby také posílili kontrolu jižních hranic. Libýské úřady musí také zpracovat, vypracovat systém pro přijímání migrantů na základě mezinárodního práva. Je pravda, že Evropská unie je připravena spolupracovat a přispět. Přispět k tomuto úsilí ve Středomoří. V příštích měsících budou dvě námořní operace, které bude organizovat a financovat Frontex, Evropská agentura pro vnější hranice, to bude představovat asi 25 milionů. Komise zve všech, nebo přizývá všechny členské státy ke spolupráci při implementaci těchto dvou činností. Je potřeba, aby i členské státy projevily solidaritu, a to konkrétním způsobem, solidaritu s Itálií a s Maltou, což jsou země, které jsou vystaveny právě těmto migračním tokům z Libie. Také je nutné, aby Libie skutečně přijala odpovědnost za repatriaci migrantů, které zachytí na svém území. My jsme vzali na vědomí skutečnost, že italské úřady se domnívají, že od 15. května mohou spustit společnou kontrolní hlídku s libijským námořnictvem na libijském pobřeží aby zachytili takováto nelegální plavidla s imigranty. My takovouto podporu ze strany italských úřadů vítáme, protože jde o posílení libijského námořnictva v tomto smyslu, ale kromě tohoto nalavého opatření se také komise domnívá, že prioritu musí mít také lidská dimenze tohoto problému. Tito migranti jsou většinou lidé, kteří unikají před válkou nebo pronásledováním. A my si přejeme, aby tyto události z posledních dnů skutečně vyvolaly v členských státech určité uvědomění, co se týče závažnosti situace, abychom nějak společně s členskými státy a s Evropským parlamentem mohli připravit stokholmský program, který by mohl věnovat velkou část svých priorit právě tomuto globálnímu přístupu k přistěhovalectví. Tento globální přístup je nevyhnutelný k tomu, abychom vytvořili dlouhodobou strategii řízení migračních toků. Přitom je třeba brát v úvahu také situaci a potřeby zemí, ze kterých tito migranti pocházejí. Na druhé straně tato strategie musí umožnit prohloubení dialogu s africkými partnery, a to konkrétně v souvislosti s procesem HABA, kde má spolupracovat Evropská unie a Africká unie. Je třeba identifikovat společné odpovědi na tyto výzvy. A samozřejmě je také nutné využít všechny příležitosti, a zákonnou emigraci, zákonné přistěhovalectví, což by bylo vhodné a dobré jak pro Evropu, tak pro země původu. Stejně tak je nutné mobilizovat dodatečné zdroje, zintenzivnit spolupráci mezi zeměmi původu a transitními zeměmi, aby se posílila jejich kapacita, jejich schopnost vypořádat se s těmito organizacemi, které se věnují obchodu s lidmi. Tato strategie musí umožnit lépe řídit a organizovat příchod těchto přistěhovalců na území Evropské unie, pokud legitimním způsobem žádají o azyl. A musí to také zvýšit kapacitu v oblasti ochrany utečenců ve spolupráci s třetími zeměmi. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, před 14 dny jsem byl na Lampeduze a na Maltě a musím říct, že jsem na vlastní oči viděl a na vlastní uši slyšel, jaká dramata tito lidé zažívají. Jsou to lidé, které zneužívají ostatní bezohlední lidé. Oni riskují svůj život, aby překonali překážku, kterou pro ně představuje moře. Musím říct, že v souvislosti s posledními incidenty je třeba brát tento problém velmi vážně a v každém členském státě se musíme snažit posílit uvědomění, protože lidé musí pochopit naléhavost a závažnost tohoto problému, který ohrožuje lidské životy. Ty podmínky jsou skutečně neuvěřitelné. A proto chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že požádal komisi o toto prohlášení. Já to dělám skutečně z celého srdce a chci vyjádřit svou osobní angažovanost v této problematice v budoucích měsících, abychom se vyhnuli takovýmto tragédiím takovéto rozsahu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo pan Diaz Demera, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, jsme si společně uvědomili bolest a utrpení v oblasti středozemí. Máme zde celou řadu migrantů, kteří se stali nevinnými obětmi něčeho, co si sám nezvolili, obětmi okolností, které jim byly vnuceny v oblasti Středoměstního moře a u Kanárských ostrovů k těchto oblastech došlo ke změnám a mnoho lidí se vydává na cestu, která je pro ně východiskem z utrpení a smrtelého nebezpečí. Musíme tedy vnímat lidský rozměr této tragédie a výsledky a sami vidíme u libejského popřeží, k čemu potom dochází. Musíme tedy zvolit jinou politiku. Nemáme zde magické recepty pro nalézání řešení, která by byla efektivní, ale přesto musíme se postarat o to, abychom měli účinnou politiku, abychom měli solidní politiky, solidní politiky v rámci vztahů mezi zeměmi transitními a zeměmi původu. Musíme také vnímat eh, eh, plusy legálního přistěhovatelství, výhody legálního přistěhovalectví. Musíme tedy spolupracovat se zeměmi původu, dále musíme kontrolovat hranice a musíme bojovat proti tomu, aby nelegální přistěhovalci byli nuceni volit takovouto cestu. oni. Myslím si, že vydat 1820 euro na akci je příliš málo. Musíme nasadit další prostředky. Není možné, aby zůstávalo pouze u vyjádření záměrů. Musíme konkrétně reagovat a musíme se soustředit na konkrétní akce. 24 milionů euro znamená velký závazek a je zde vidět dobrá vůle. Ovšem nesmíme nadále o těchto věcech hovořit, musíme to, naše záměry dokázat činy. Děkuji paní Napoletáno, děkuji paní předsedkyně. Jedná se o více než 500 pohřešovaných. To je největší námořní katastrofa od konce druhé světové války. A zdá se, že Evropu a členské státy to v podstatě nezajímá. Máme se sice bilaterální dohody, například eh, nejnovější dohodu s Líbí, ale co se děje v praxi? Je toho málo. Zmiňovaly se zde různé záležitosti, ale k tomu se přidávají ještě další věci, například investice jakožto kompenzace pro zločiny v době kolonialismu. Ale vidíme, že v praxi máme tisíce mladých lidí, kteří se snaží přestěhovat z Afriky na sever. A zde je jasné, že těch 500 milionů dolarů se nedostane k ním. Zde mám, nemám na mysli pouze francouzské zájmy v Digerii, například dodávky uranu či válku s Tuaregy. To vše jsou věci, které pomáhají obchodníků s, lidí, s lidmi. To dokazují jednoznačné reportáže žurnalistů je to hra s ohněm. A pokud něco rychle neučiníme, pokud opr- opravdu Evropa něco rychle neučiní, tak nebude stačit, eh, jako to bylo doposud, se v podstatě o ty informace nezabývat a dělat, že tady ten problém není. Je důležité hm, překročit běžnou retoriku, protože si musíme uvědomit, že v podstatě jde i o osud Evropy. Děkuji, děkuji paní Napoletáno a nyní dostane slovo za Alde pan Depre na jednu minutu. Pane předsedkyně, milí kolegové, já bych chtěl ve jménu své politické skupiny vyjádřit svou soustrat a svů, s zemřelými a také svůj respekt těmto lidem. Máme zde totiž eh, státní cynismus, ty vyrovnávací platby nestačí. Musíme vidět eh, věci opravdu realisticky. Jakmile lodě opustí africký kontinent, pak mají nešťastní pasažéři pouze volbu mezi smrtí, v podstatě, když mají smůlu, anebo pokud se jim opravdu poštěstí dosáhnout evropských břehů, tak nelegální přispěhovalectví, ale většinou jsou stejně posláni zpět. Tato dramata se budou odehrávat tak dlouho, dokud se nám nepodaří míti partnerské dohody se zeměmi původu. Ty musí mít tři elementy. Jednak účinnou kontrolu na hranicích, ale zejména zde musí být nabídka možnost legálního přistěhovalectví a také rozvojová pomoc. Pokud nebudeme mít takovéto dohody, tak se budou i nadále plnit hřbitovy obětmi z moří. Děkuji. A pane Depré, nyní na dvě a půl minuty paní Flotr za zelené. Děkuji, pane předsedo. Kdo to byl? Kolik jich bylo? Byly to děti, ženy, uprchlíci. Pohraniční pracovníci je zastavili, rybáři je nechali na pospas vodě. Naskytá se tolik otázek nad, touto, nad tímto lidským dramatem. Víme, že stovky lidí zahynuli a připojili se ke stovkám mrtvých, které, kteří se utrpěli ve středozemním moři. My dnes večer nemůžeme obvinit počasí, protože tito lidé se skutečně vystavují nelidským a nebezpečným podmínkám, protože pochází z devastovaných regionů a, takovou takovouto cestu považují snad za méně nebezpečnou a nikdy nestrácejí naději. A právě eh, boj proti eh, migraci často vede k tomu, aby lidé brali taková, aby lidé podnikali takováto opatření. Evropa je úplně posedlá ochranou a upevňováním svých hranic, což potom vede k úmrtí lidí. Osnaté dráty ani hlítyky často nezabrání vůli lidí, aby sem přicházeli. Je tedy Evropa ochotná přijmout důsledky svých postojů? Ne. A proto žádám komisi a členské státy, aby udělali všechno pro to, aby lokalizovali osoby, které utíkají přes moře, aby zabránili dalšímu stroskotání a za druhé, aby potvrdili, že námořní právo vyžaduje poskytnout pomoc těm, kteří jsou v ohrožení. A za třetí je třeba zastavit všechna vyjednávání o přistěhovalectví ze zemí, které neposkytují žádné záruky v respektování lidských práv. Za čtvrté respektovat práva všech lidských bytostí a žádat mezinárodní ochranu ve všech zemích. Máte pravdu, lidé, kteří mizí v moři, to nejsou nelegální imigranti, to jsou lidé, kteří často utíkají před restriktivní politikou a je to v podstatě zločin. Všechny politiky Evropské unie vedou přes dumping v hornictví, dohody e, o volné výměně vedou ke zhoršování situace v těchto autokratických zemích. Děkuji paní Flotr a nyní za GUE NGL na dvě a půl minuty pan Katáňa. Děkuji, pane předsedo. Události z předvčerejška jsou posledním ostudným dramatem, které ovšem probíhá už dlouhou dobu. Osudy migrantů, kteří se snaží přijet do Evropy, zcela jistě, pokud dojde k umrtí, představují závažné narušování lidských práv. Tato dramatická situace ukazuje, jak pevná naše pevnost je. A možná, že je čas přijmout na sebe odpovědnost za umrtí mužů a žen, jejichž jedinou ambicí bylo najít lepší život a uprchnout před hladem. Možná, že musíme analyzovat skutečnost, že tyto vraky lodí ve středozemním moři nejsou anomálií a mechanismus, který vytváří nelegální přistěhovalectví, je jakýmsi vedlejším produktem evropského systému. Můžeme si zcela dobře představit výsledky represí, zákazů v evropských členských státech a v jejich politikách, včetně Itálie a Malty, pokud jde o přistěhovalectví. Jinak se do Evropy nedá dostat. Nejsou žádné zákonné cesty k tomu, jak získat práci v Evropě anebo dosáhnout statutu um, azylanta. Lidé se prostě ztrácejí v bouřlivých vodách Středozemního moře. Jsou obětí bezohledných operátorů, kteří vědí, že představují jedinou možnost pro tyto osoby, jak se dostat do Evropy. V posledních 20 letech zemřeli desítky tisíc migrantů, kteří se snažili dostat do Evropy. Muži a ženy, jejichž tváře neznáme, kteří skončili jako potrava pro ryby. Pan Petering žádal o minutu ticha. Dnes, v průběhu dne, já mu děkuji za to, že vyhověl mé žádosti. Já si myslím, že to byla naše povinnost, ale samozřejmě to nestačí. Potřebujeme nějakou hmatatelnou politiku, abychom mohli začít tady v tomto parlamentu říkat už nikdy více, už nikdy více umrtí ve Středomoří. Děkuji, pane Katánia. Další, pan komisař Paro. Pane předsedo, budu velmi stručný. Je důležité jednat. A já souhlasím s tím, co říkal pan Depre, je třeba zaujmout globální přístup a eh, překročit bilaterální partnerství, protože my zde také máme svou zodpovědnost a musíme se věnovat zejména podpoře legální migrace, čímž ukážeme, že jsme otevřeni, ale zároveň musíme zvýšit možnosti eh, pro lidi, kteří utíkají před pronásledováním a před válkou. Ale dovolte mi připomenout, že zodpovědnost leží i na třetích zemích, se kterými se velmi těžko vyjednává. Nemůžeme se těchto vyjednávání však zdát. Musíme se snažit dosáhnout toho, aby Libie vytvořila asilový systém, aby jej respektovala a aby nám pomáhala při zatýkání některých. Eh, obchodníků s lidmi či převaděčů. Já sám jsem slyšel od eh, zástupců marských úřadů, že Libie nechává projít některé lodi v politování hodních podmínkách a potom malcké námořnictvo musí zachraňovat tyto ubožáky, kteří jsou vykořišťováni obchodníky s lidmi. Potřebujeme tedy za, zastávat pevné postoje vůči třetím zemím, které si neplní mezinárodní povinnosti. V každém případě si však myslím, že když se všichni společně zmobilizujeme, eh, tak bychom se měli vyhnout opakování takovýchto dramatických incidentů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní přecházíme k dalšímu bodu programu. A to je zpráva pana Laxe o kodexu společenství o vízech. Na začátek dám slovo o panu Laxovi, prosím. Talman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo.